prezident České republiky. Now we hear the... završenje pane prezidente české republiky dovolte mi abych vás srdečně přivítal v evropském parlamentu. je mi a nám všem velkým potěšením přivítat prezidenta České republiky u příležitosti českého předsednictví v Evropském parlamentu, eh, kde jsou zastoupeni občané znovu sjednocené Evropy. Vaše země vždy v historii ležela srdce Evropy a přispívala významně k vývoji dějin. Už ve 14. století Karel IV co by císař svaté říše římské významně přispěl ke kultuře a duchu Evropy. Vzpomeňme na to, že český král Jiří Spoděbrat patřil k prvním velkým Evropanům, který už v roce 1462 se zasloužil o z, zaři, z ustanovení společenství států vaše země je tedy silným srdcem evropského myšlení a jednání. A my si nyní vážíme role České republiky v našem společném evropském projektu. Je to například role aktivního českého předsednictví, které nyní Česká republika vede už v prvních dnech českého předsednictví jste byli konfrontováni velkými výzvami. Jednak to byla eh, plynová krize, válka v Gaze a také 12 členských států eh, se dostalo do potíží s dodávkami plynu. České předsednictví a zejména český premiér a předseda Evropské rady Mirek Topolánek, stejně tak jako eh, vicepremiér Aleksandr Vondra, zodpovědný za evropské záležitosti, kterého tady také srdečně vítám, stejně tak jako ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Všichni tito sehráli velmi pozitivní roli. Dnes nese Česká republika velkou zodpovědnost za Evropskou unii. V tomto smyslu bych Českou republiku i co se týče středečního hlasování v parlamentu eh, eh, České republiky, kde, byl prohlasován, eh, kde byla prohlasována Lisabonská smlouva, k tomu vám gratuluji. Toto hlasování toto hlasování zdůrazňuje odhodlání předsednictví v pokračování ratifikačního procesu a také ukazuje ochotu přispět k úspěchu nové smlouvy která se snaží řešit velké výzvy jednadvacátého století. <clears throat> Pane prezidente, Evropský parlament má eh, na vědomí legislativní priority českého předsednictví. Zapojili jsme to do našeho pracovního programu. Také konference národních parlamentů, která proběhla na začátku tohoto týdne v Evropském parlamentu na téma nový úděl pro evropskou ekonomickou obnovu, se tváří v tvář eh, ekonomické krizi projevila sobě konference velkého významu. Pane prezidente, eh, objevují se sklony k eh, národnímu protekcionismu, které vyvolávají obavy. Musíme spolupracovat, musíme pracovat společně, abychom šli proti tomuto proti protekcionismu, protože jsme všichni zavázáni volnému trhu, společnému trhu, ze kterého máme všichni výhody. Proto všichni vsázíme eh, velké naděje v české předsednictví a také ve vás, pane prezidente, co by obhájce silného a volného společného trhu. Staré, přísl, staré přísloví z Čech říká, že je lepší vyjednávat dva roky, než vést dva týdny válku. Všichni také chápeme vás, pane prezidente, a vaše občany, Eh, jak kladete význam na spolupráci a jisté hodnoty které se vyvíjely za poslední skoro půl století v Evropské unii. V této souvislosti jsou také velmi důležité volby do Evropského parlamentu. Mohu s vámi pouze souhlasit, pane prezidente, když ve svém novoročním projevu jste o nich hovořil a vyzval jste občany k tomu, aby se účastnili voleb do Evropského parlamentu. Pane prezidente, přeji České republice ještě další úspěšné pokračování předsednictví v Evropské unii. Máte slovo. Pane prezidente, máte slovo.

Znovu je třeba připomenout, Znovu je třeba připomenout historickou zkušenost naší části Evropy a poučení, které jsme si z této zkušenosti odnesli. Mnozí z, nás, mnozí z vás jistě znají jméno francouzského ekonoma

Děkuji vám za pozornost. Liebe Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane prezidente, vyslovil jste přání pohovořit v Evropském parlamentu. My jsme vám rádi toto přání splnili. Pane prezidente, v parlamentu minulosti byste jistě tento projev nemohl přednést. díky bohu za to že nyní žijeme v evropské demokracii kde každý může vyjádřit svůj názor. vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsme evropská rodina a v každé rodině existují různé názory a pohledy na věc. Pane prezidente, souhlasím s vámi, když říkáte, mám tady jenom pár poznámek, ale myslím si, že přeci jenom mám povinnost něco říci. Jsme společenství lidí a společenství lidí se vyznačuje tím, že existují výhody síly nevýhody a slabiny a my musíme společně posilovat ty silné stránky a odstraňovat ty slabé stránky. a já s vámi souhlasím také v tom když říkáte že je potřeba ptát se zda každé rozhodnutí které zde padne by nemohlo padnout třeba na jiném místě. Ano, to platí, ale to platí také pro naše hlavní města, které by si měly klást otázky, zda náhodou některé věci by neměly být rozhodovány v našich regionálních městech či na místní úrovni. A ještě na závěr jednu připomínku a to souvisí se samozřejmostí Evropského parlamentu. My vám děkujeme za to poznání, které jste zde vyjádřil, že tento Evropský parlament je důležitou institucí. Kdybychom neměli dnes takový vliv, kdybychom nebyli legislativem v, legislativcem v 75 případech, eh, procentech případů a kdybychom nepřispívali k Lisabonské smlouvě, pak by to určitě bylo tak, že byrokracie v Evropě je rozhodující. Ale dnes rozhoduje Evropský parlament. Pane prezidente, děkujeme vám za vaši návštěvu. Byla vyjádřením naší různorodosti názorů v Evropě, byla důkazem evropské demokracie a demokracie je samozřejmě také demokracie většiny a já se vyslovuji za většinu, za demokracii, jednotu, mír a budeme se za ně zasazovat i nadále. Děkuji.